Okay, colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, začneme, prosím. Účelem této schůze je zvolit nové předsednictvo našeho výboru. Nejprve zvolíme předsedu a potom čtyři místopředsedy. Máme tady seznam náhradníků za skupinu EPP. Pan Mikulášek bude nahrazen panem Petrle. Pan Atakatuson bude nahrazen. Můžete nás o tom informovat, prosím? Kdo je druhým náhradníkem za EPP? Pan Karský v ECR bude za, nahrazen panem Tanokem. Pan Tanok je zde. Za ALDE pan Görensen bude zastoupen paní Šáke. Možná se dívám špatným směrem. Kde je Alde? Dobrá, madam Šáke zde není, předpokládám, že je na cestě. Gue. Řekli jste, že pan Iglesias Turion bude nahrazen, ale nevím kým. Měla by to být paní Marina Andres. Thank you. Děkuji. A za zelené pan Buchner bude nahrazen paní z Nějaké další změny za EPP? Žádný náhradník, dobrá. Budeme hlasovat. Potřebujeme proto kvórum, abychom byli usnášení schopní, to je 8 členů. Osm členů je přítomných, takže není problém. A teď vás požádám o přednesení eh, nominací na předsedu. Eh, děkuji, toto je formální eh, událost, takže bych rád řekl, že je mi velkou ctí nominovat Elenu Valenciagu protože je, je jednak vynikající kandidátkou a zároveň se známe už dlouhá léta, jsme kolegové a přátelé, takže je mi opravdu potěšením i zde eh, nadnést jako kandidátku. Byla zde už v legislativním období od roku 1999, potom se vrátila zpátky do eh, španělského parlamentu, kde byla eh, mluvčí v eh, zahraničním výboru a zase se vrátila teď na další volební období do Evropského parlamentu zastupuje integritu ve vztahu k lidským právům a já vím, že bude tomuto podvýboru předsedat způsobem, který je velmi férový a začlení všechny členy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Valenciano, přijímáte kandidaturu? Ano, mnohokrát děkuji. Zeptám se, eh, je nějaký další kandidát? Není tomu tak? Eh, vy jste plnou členkou výboru Eh, předpokládám, že jste vyplnila eh, formulář o finančních eh, zájmech, ano. Můžeme tedy hlasovat aklamací, tleskem, prosím. to come here. Prosím, pojďte se posadit mezi nás za předsednický stůl. Pues muchísimas gracias. To je pro mě velká čest předsedat tomuto výboru, předsedat tedy vám všem zde. Je to pro mě velká čest i velká odpovědnost a já ji akceptuji s velkou pokorou a se závazkem eh, spolupracovat se všemi a jde nám přece všem o nejlepší výsledek v tomto podvýbore pro lidská práva. To je eh, výbor, který je součástí organizační struktury parlamentu. Je to tedy podvýbor, ale pro nás, pro všechny členy, je to mm, významný úkol, který před námi stojí. Lidská práva a obhajoba eh, lidských práv musí být eh, jeden z hlavních jedno z hlavních témat naší politiky za hranicemi EU, ale i Evropská unie by měla tedy e, se starat o to, aby dávala příklad, aby šla příkladem a ne, aby dávala někomu lekce. A proto my musíme zde upřímně, úzce, přímo spolupracovat napříč všemi politickými skupinami a to i v koordinaci, v součinnosti s dalšími výbory a delegacemi a tak dále zde v parlamentu, se kterými musíme prosazovat lidská práva těch, kteří jsou pronásledováni všude na světě. A já všem říkám, že moje dveře jsou vždy vám otevřené, i můj telefon je vám vždy k dispozici, pokud potřebujete položit otázku nebo předložit nějaký námět či připomínku. Takže chci vám poděkovat i sekretariátu za přípravu eh, našich schůzí a budeme nyní pokračovat s volbou místo předsedu našeho podvýboru. A začneme prvním místopředsedou či místopředsedkyní. Já se obracím na politické skupiny, aby předložili kandidatury. Tak prosím. Paní předsedkyně, za prvé chci vám poblahopřát za eh, skupinu EPP poblahopřát vám ke zvolení do této významné funkce podvýboru pro lidská práva v Evropském parlamentu. Víme, že to je obrovská zodpovědnost, poněvadž role eh, a význam této agendy se zvýšil po přijetí Lisabonské smlouvy. My máme kandidáta na prvního místo předsedu a to je Kristian Preda předchozím funkčním období se hodně angažoval v otázce lidských práv, je zástupcem rumunské delegace v EPP a já si myslím, že to je dobrý kandidát a má ty správné zkušenosti, eh, dovednosti eh, týkající se této tematiky, takže bude velice užitečným předsedou. Děkuji. Za prvé se ale obracím na pana Predu, abychom zjistili, zdali je ochotný být součástí předsednictva. Ano. Vy jste řádným členem výboru, ano. A vy jste splnil náležitosti, to znamená podepsal jste finanční prohlášení a je zde ještě nějaký jiný kandidát na post prvního místo předsedy podvýboru pro lidská práva? Ne. A tudíž eh, zde, pokud to půjde, eh, zvolíme pana Predu aklamací. Adelante entonces. Prosím. Pojďte sem. Tenemos a nuestro vicepresidente. Takže máme prvního místopředsedu a nyní se obracím na e, politické skupiny, aby sdělili kandidaturu na e, druhého místopředsedu či místopředsedkyni výboru. Tak prosím, paní předsedkyně. Já také gratuluji k vašemu zvolení. E, Rád bych představit eh, kolegu eh, Mauro Parandian. Byl eh, mluvčím své strany v otázce lidských práv, zahraničních otázek celou řadu let. A já tady předpokládám, že jej podpoříte. Ještě jednou Maura Marandiarán za ALDE. Děkuji. Takže pan Maura je e, řádným členem, ano, paní předsedkyně. A i jste splnil finanční náležitosti, všechny formality, ano, a chcete být součástí předsednictví velice rád. A, takže můžeme e, aklamací zvolit pana Maura, Mauru, kterého známe také mnoho let. cumplimentada la elección del segundo vicepresidente. Aha, takže nyní třetí místo předseda. Takže já se obracím na politické skupiny. Zdali eh, je zde mm, kandidát na třetího místo předsedu. Paní předsedkyně, za skupinu EPP bych rád nominoval na místo třetího místo předsedy pana Lašlo Tökeše. Je to maďarský poslanec maďarské delegace. V našem podvýboru byl už v minulém volebním období a sice byl koordinátorem za EPP. Předtím působil dlouhá léta v oblasti lidských práv a boje za demokracii v Rumunsku. Víme, k jakým obrovským změnám došlo v Rumunsku. On byl součástí tohoto procesu změn a jestli si zaslouží být v předsednictvu Eh, našeho podvýboru a sice za EPP. Ano, děkuji, pane Tekeši. Vy jste eh, řádným členem výboru. Ano, dobře, splnil jste finanční náležitosti, formality. Chcete být součástí předsednictva? Ano. Pokud není žádný další kandidát, tak navrhuji, abychom zvolili třetího místo předsedu aklamací. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente. Takže tím jsme zvolili třetího místopředsedu a nyní se obracím opět na politické skupiny, abych se jich zeptala, zda mají kandidáta na čtvrtého místopředsedu výboru. Ano? Thank you, chair. It... Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velkým potěšením nominovat Barbaru Lochbíler na místo čtvrté vicepředsedkyně. Asi ji nemusím vůbec eh, představovat, protože eh, jistě všichni znáte, jaké obrovské zkušenosti má v této oblasti. Takže. Děkuji. Obracím se na Barbaru. Eh, splnila si všechny závazky, jsi řádnou členkou, chceš být součástí předsednictva, dobře, pokud nejsou další kandidáti, tak navrhuji, abychom aklamací zvolili čtvrtou místo předsedkyně. Bueno, eh, kolega... Dobře, kolegové, nyní tedy pouze dvě sdělení mám na vás. První se týká našeho harmonogramu, kalendáře. Předsednictvo a koordinátoři se sejdou ve Štrasburku příští týden a navrhuji, abychom na té schůzi si stanovili definitivní kalendář schůzí. Ten kalendář podle mě by měl eh, samozřejmě být v souladu s tématy, eh, o kterých chceme mluvit. Já myslím, že lepší je začít tím, jakými tématy se chceme zabývat a potom řekneme kdy. Samozřejmě příští týden se sejdeme tedy ve Štrasburku, tady předsednictvo a koordinátoři a ti navrhnou eh, kalendář a agendu hm, kterou se budeme zabývat na prvních schůzích výboru, podvýboru. A pokud jde o jazykový režim, tak i na mm, té schůzi také e, se tím budeme zabývat, protože prozatím není vše definitivní, takže to jsou moje dva, dvě sdělení. Samozřejmě e, s tím, že kalendář vám bude sdělen e, v příštích týdnech. Má někdo nějaký dotaz nebo chce někdo něco říci? Richard. Jen velmi stručně. Já si myslím, že bychom eh, opravdu měli tady říct, že Barbara Lochbíler eh, byla už eh, předsedkyní tohoto podvýboru pro lidská práva. Jsem velmi rád, že teď bude pokračovat tedy na předsednickým stolem ve funkci místo předsedkyně. A ještě jednou gratuluji jak jí, tak všem ostatním, kteří usedli za předsednickým stolem. Uh, just to add my, my... Já se k tomu přidám. Uh, Richard Howard uh, a i já tady působíme už dlouhá léta. Spolu jsme zasedali za eh, předsednickým stolem, co by místo předsedové snad 8 let, jestli se nepletu. Uh, Každopádně všem eh, těm z vás, kteří teď eh, jste přijali tu předsednickou či místo předsednickou roli, vám gratuluji. Já eh, i nadále budu náhradníkem pro tuto skupinu.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 poděkoval kolegům z minulého volebního období, včetně Barbary Lochbiller. Já jsem byl prvním místopředsedou v minulém, eh, tady předsedně svůj výboru, takže i za mě gratuluji a děkuji. Anton. Já myslím, že máme za sebou již dobrou práci dnes odpoledne, takže děkuji všem za spolupráci a určitě ve stejném duchu to bude probíhat během celého funkčního období. Děkuji všem a uvidíme se brzy.